zítra ve 12 hodin a plenární zasedání bude pokračovat zítra ve čtvrtek 8. října od 8.30 do 14. Pořad jednání byl zveřejněn, je k dispozici.